Rozpočínáme. Zahajujeme zasedání výboru. První zasedání po prázdninové přestávce. Jak si vzpomenete, před šesti týdny 19. července jsme se setkali s panem komisařem Hoganem, který nám tehdy podal zprávu o výsledcích zasedání Rady ministrů zemědělství která se eh, zaměřovala na eh, situaci na eh, trhu mm, s mlékem, takzvaným balíčkem červencovým. Bylo to zvláštní zasedání tehdy a dnes, o šest týdnů později, tedy vás zde mohu přivítat. Vítám poslance, spolupracovníky, hosty, zde přítomné tlumočníky kteří eh, eh, doufám si také odpočali na tu těžkou práci, která je zde s námi čeká. Srdečně vás eh, tu vítám a doufám, že naše spolupráce bude plodná na dalším zasedání i na těch nadcházejících. Obdrželi jste návrh pořadu jednání. Máme dvě části našeho zasedání. Ve druhé části prvního zasedání, tak dopoledne, budeme mít zasedání koordinátorů. A my se teď eh, nejdříve budeme zabývat přijetím pořadu jednání. Nejsou připomínky? Nevidím nic, takže můžeme přijmout pořad eh, jednání. Mm, dnes nemáme tlumočení do estonštiny, malštiny, slovenské a irštiny. Omlouváme se za to. Přenášíme toto online a, a měli bychom schválit zasedání 25. května na 20. 21. června. Čili to učiníme eh, podle eh, jednacího řádu. A teď přistupujeme k eh, čtvrtému ehm, bodu a to bude současně s pátým bodem. Budeme eh, hlasovat o obecném eh, rozpočtu Evropské unie na rok 2017. Spravodajem ehm, je tady eh, zpravodajem v rozpočtových otázkách. Měli bychom teď eh, přijmout v první části návrh stanoviska a v druhé části v bodě 5 přijímáme eh, pozměňovací návrhy k rozpočtu a pilotní projekty. Jak víte, tak rozpočtová procedura je eh, složena z několika etap. My už jsme se tím zabývali 14. července A tehdy eh, výbor Agri přijal eh, mandát pro eh, trialog, stanovisko připravoval také kolega Jár. A, a tehdy představil 14. července před Uplynutím termínu pro podání pozměňovacích návrhů 22. července jich bylo podáno 62 a stínový zpravodajové jste vytvořili eh, z nich jeden kompromis a přijali tyto pozměnci návrhy jako celek na technické úrovni. A teď dám eh, slovo eh, našemu poslanci zpravodajovi, aby mohl něco říci k hlasování o návrhu stanoviska. Pane poslanče zpravodaji, máte slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Přeji vám krásný eh, nový den a Vítám vás tady po letní pauze v Bruselu. Začínáme znovu eh, s takovými těmi střízlivými věcmi, eh, zemědělským rozpočtem, ale sami víme, že rozpočet je eh, položen na číslech a musíme dodržovat plán. Mnohokrát děkuji eh, kolegům eh, stínovým zpravodajům, protože samozřejmě jsme měli nějaký problém. A to je kritika, kterou musím vyřídit panu předsedovi. A chtěl bych ji vyřídit. Ty, mm, ta čísla a komise přišla pozdě kvůli referendu v Británii a rozpočtová čísla z rady přišla ještě později ty, ta byla zvířeně, zveřejněna během eh, týdnu volebního kosíka. To je těžké, když se o to máme slušně eh, bavit pořádně tady a proto jsme měli včera, eh, večer ještě zasedání sídlých zpravodov. Děkuji kolegům, kteří se zúčastnili a normálně bychom měli sdělit radě a komisi, že vážné projednání znamená, aby parlament také dostal šanci to probrat. Já jsem optimista a doufám, že e, příště ta čísla e, by měla přijít e, poněkud dříve, abychom to mohli pořádně projednat. Čili, co se nám tady rýsuje na základě projednání? Dnes budeme hlasovat a tam a se pokusíme zvrátit škrty rady navržené, čili a, budeme se posouvat směrem ke komisi. Trochu sarkasticky bych řekl, že něco je do, dostatečně dobré nebo dostatečně špatné, ale čísla nemůžeme zhoršit. Potom tam mám ještě dodatečný pozměňovací návrh, a, tak jsme to projednali a, se všemi frakcemi pro zvláštní události, pro krize, katastrofy. Eh, chceme dát něco k dispozici, dodatečnou částku, to si myslím, že je velice důležité. Také eh, jsme vyjadřili politování s nad škrty. Komise eh, nás ujistila, že tyto škrty v praxi nebudou aplikovány. Souvisí to s typickými náběhovými problémy ve druhém pilíři. Uvidíme, jestli to bude pravda, musíme se dávat každopádně pozor na to, aby ty peníze nebyly, nezmizely v nadcházejících letech. U pilotních projektů mám dobrou i špatnou zprávu. Jsem samozřejmě rád eh, za angažma v regionech Evropské unie. Je tam spousta eh, pilotních projektů, které se rozjíždějí. Samozřejmě tady máme eh, tady tu těžkou volbu před sebou. Dali jsme tam mínus ke všem, které dostali Bčkový rating ale také víme, že tady ještě bude eh, hlasování v rozpočtovém výboru. Každopádně děkuji eh, těm, kteří se snažili eh, na těchto pilotních projektech. Je každopádně lepší, když máme volbu, než aby žádné angažmá v regionech nebylo. Myslím si, že jsme je podle harmonogramu zemědělsko-politicky, můžu říci, že řešíme problémy, nestavíme se ke světu zády, ale eh, ty finanční přísliby, které eh, jsme dostali ve střednědobé finančním plánování, chceme také prosadit. Takže eh, nemůžeme opustit za těmi čísly tyto perspektivy. Problémy zemědělství evropského se nezmenšily, naopak se rozšířily a proto tohle je minimální eh, finanční výbava, kterou můžeme přispět jsem Tolik tedy úvodem a, a děkuji ještě jednou eh, všem stínovým zpravodajům za eh, mm, účast na zasedání pod časovým tlakem včera večer. Já vám děkuji, pane poslanče. Nevidím že by se tady někdo hlásil z dotazy na pana poslance a přejdeme tedy k hlasování. Já myslím, že tady všichni máte kartičky. Připomínal jsem to. A nyní tedy hlasování. První pozměňovací návrh. Kdo je pro? Děkuji, přijato pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. 10. Kdo je pro? Přijato. 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Přijato. 13. Kdo je pro? Přijato. 14. Kdo je pro? Přijato. 15 ve dvou částech. Hlasujeme o první části. Kdo je ne, eh, pro? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Přijato. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Zkontrolujeme? Dobře. Zkontrolujeme 19. Zahajuji hlasování. Ano, 19, ano. Zahají obrov 19. Končím hlasování. Mnohokrát děkuji. 21. Kdo je pro? Přijato. 22. pane Tady jenom uh, ústní pozměňovací návrh. Já bych uh, řekl, že je to takový, um, taková oprava překladu. Uh, navrhovatel uh, chtěl odmítnout tento škrt. A to správné slovo v angličtině je reject mm, místo uh, refuse tak aby to eh, neznělo odmítavě jenom eh, v Němčině, ale i v angličtině. Takže tady se nahrazuje slovo refuse slovem reject, aby ten uh, smysl toho, co je navrhováno, byl lépe vyjádřen. Děkuji. Myslím, že je to vyznačeno v hlasovacím seznamu. Kdo je pro pozměňovací návrh 22? Děkuji, přijato. 24. Kdo je pro? Přijato. 25. Kdo je pro? Přijato. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 28 se týká téhož, co 22. Takže už to nebudeme osvětlovat. Kdo je pro 28? Děkuji, přijato. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 30. A ověříme 29. Zahajuji hlasování o 29. Končím hlasování. No to těsně. No dobře, jsme to uvěřili. 30, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. 31, kdo je pro, proti, zamítnuto. Když no to možná a ověříme, 31. Zahajuji hlasování. Děkuji, končím hlasování. Ano, zamítnuto. Teď je 32, 33 a 34. Budeme hlasovat z Navrhuji, eh, abychom hlasovali současně. No, nikdo není proti. Ne, budeme hlasovat odděleně tedy. 32, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. 33, eh, kdo je pro, kdo je proti. zamítnuto. 34, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. 35, kdo je pro, kdo je proti. Ověříme 35 elektronicky zahajuji hlasování o 35. Končím hlasování. Přijato. Děkuji. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Přijato. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 40. Kdo je pro? Přijato. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 42. To tež co 50. A kde je pro? Děkuji, přijato. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme no, 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní kompromis A. Závěr hlasování o kompromisu A. Končím hlasování. Uh, máme tady o jednoho socialistu navíc. Takže zopakujeme hlasování. Takže vypněme a zapneme hlasování znovu. Takže prosím o jednoho člověka méně od socialistů. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tři to. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 49. Kdo je pro? Přijato. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdá se mi, že to bylo zamítnuto, ale zahájím hlasování. Pozměňovacím návrhu 51. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 54, paní poslankyně Sanram, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Ale ověříme. Ověříme 55. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto, ale ne příliš velkou většinu. 56 zbové, kde je pro, kde je proti. Zamítnuto. 57, kde je pro. Přijato. 58, kde je pro, kde je proti. Zamítnuto. 59, kde je pro, Přijato 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Přijato. 62. Kdo je pro? Přijato. A teď budeme hlasovat elektronicky o návrhu eh, stanoviska po těchto pozměňovacích návrzích zahájil hlasování. Končím hlasování. Přijata. Mnohokrát děkuji. Ve druhé části budeme hlasovat o konkrétních číslech. poslanec eh, zpravodaj říkal, že čísla byla eh, pozaslána teprve 22. července. Vždy, eh, jako vždy tady máme jiný pohled než rada, ale pokud jde o pilotní projekty, budeme hlasovat tedy o, o rozpočtových pozemských návrzích také. A členové naší, našeho výboru byli požádáni o, o podávání pilotních projektů přímo do rozpočtového výboru, tak aby ta Evropská komise mohla a projednat a ohodnotit. Evropská komise potom se vyjádřila tedy s doporučením k danému projektu, ocenila ty projekty a u nás akorát jeden projekt eh, získal. Respektive takhle. Ty projekty, které eh, dostali to hodnocení, mají reálné šance podle komise, ostatní projekty, ostatní návrhy, nemají takové šance. U AB je to jeden projekt tedy. Tohle se dělá i u jiných výborů parlamentu, kde se hlasuje o tom, eh, kterém, eh, které dostali A i B, čili vyšší od um, hodnocení. Asi víte také, že zde byly přímo podávané uh, projekty, tedy návrhy uh, AGRI, které se nehodnotily. Ne, nehodnotila i komise a o těch budeme hlasovat. Zároveň bych eh, připomněl, že eh, i nadále, bez ohledu na dané hodnocení, do čtvrtka do 12 hodin do 1. září bude možné dále podávat tedy eh, ty projekty na rozpočtový výbor. Chtěl by pan poslanec zpravodaj k tomu něco dodat? Nebo ještě něco? Ne? Takže pan poslanec zpravodaj nemá připomínky, tak budeme rovnou hlasovat. O tedy e, pozměňovacích návrzích k rozpočtu. První je 5766. První části se to týká výše ne textu, ale těch konkrétních částí, čísel. Budeme tedy hlasovat o první části 57. Eh, 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Teď budeme hlasovat o druhé části. Ta se týká textu. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Zamítnuto. Teď 57, 70. 57, 50, opravuje se pan uh, předsedající. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Dále je to 57, 55. Kdo je pro? Přijato. 57, 59. Kdo je pro? přijato. 57-54, kdo je pro, přijato. 57-63, kdo je pro, přijato. 57-52, kdo je pro, přijato. 57-77, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. 57,86. Kde je pro? Kde je proti? Zamítnete. 57,56. Kdo je pro? Přijato. 57,78. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 57,73. Kdo je pro? Kdo je proti? E, Zamítnuto. 57,60 a 57,83 jsou stejné. Kdo je pro? Přijato 57,81. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 57,79. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 57,74. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 57,82. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 57,75. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Ověříme? Dobrá. Ověříme 57,75. Závěr hlasování na základě žádosti paní poslankyně 5775. Končím hlasování. Děkuji. Děkuji vám. 5776. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 5780. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 57, 84, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 57, 87, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 57, 68, kdo je pro, děkuji. Myslím, že to je jednohlasné, přijato. 57, 89. A tak ta, ta odpadá, takže 57, 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 57, 91. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 64. Kdo je pro? Přijato. 57,69. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 57,93. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 57,53. 53. Kdo je pro? Přijato. 57, 94. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 57, 70. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 57, 57. Kdo je pro? Přijata. 57, 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 57,61, kde je pro? Přijato. 57,95, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 57,72. Současně eh, s 57,96, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 57,58, kdo je pro? přijato. 57.65. 65, kde je pro? Přijato. 57.62. 62, kde je pro? Přijato. 57, 51, kde je pro? Přijato. 58, 00 A to už jsou pilotní projekty nové pilotní projekty. Takže 58 milionů, kde je pro? Děkuji, přijato. 58.01. Eh, projekt podobný 58.13. Hlavně se později, takže kde je pro? Přijato. 58.02. Kdo je pro? 58.03 kdo je proti? Zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. 58.03. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 58.04. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuta. 58.05. Kdo je pro? Kdo je proti? Zaj... No, ověříme. 58.05. Zahajuji hlasování. Děkuji. Zamítnuto, ale jenom z principu končím hlasování. 5806. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 5807. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 5808. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 5809. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 5810. Kdo je pro? Kde je proti? Zamítnuto. 58, 13 zrušil. Dovotace eh, dostala pozitivní eh, doporučení. ale on je eh, v lepší podobě pod 58 a 1, která byla už přijata. Teď eh, pozdělací návrh 57, 67 pana poslance Bildra. Kdo je pro? Přijato, děkuji. 57, 98 a paní poslankyně Schreier, Pírek a McInnes. Přijato, děkuji. A 57, 97 kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A tímto jsme tedy uh, dokončili hlasování o pozměňovacích návrzích. 11. října, um, pardon, uh, září, přijmeme uh, Eh, usnesení k rozpočtu 26. Eh, září se bude eh, jednat na plénu, potom se bude, bude trialog, tedy 21 dní do 17. listopadu a 1. prosince se bude jednat o výsledcích, tedy trialogu nebo do dohodovacího řízení. Můžete si vzít kartičky, končím hlasování. A přejdeme k bodu 6. Investovat do zaměstnanosti a růstu. Maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů. Budeme hodnotit zprávu podle článku 16 odstavce 3 nařízení o společných ustanoveních. Zpravodajem eh, výboru zodpovědného je paní Dančela. Odpovědný výbor je výbor pro eh, regionální záležitosti. 15. března mm, bylo rozhodnuto o stanovisku Agri ve věci legislativní zprávy z vlastní iniciativy, která se týkala této věci. Takže je to nelegislativní návrh z vlastní iniciativy a, a odpovědný je zde výbor pro regionální rozvoj. V tomto případě tedy, dámy a pánové, už eh, se můžeme pustit do projednávání. Paní poslankyně už zde hovořila o tomto tématu 24. května. Tehdy jsme měli prvotní výměnu názoru a dnes paní poslankyně Dančela předloží návrh svého stanoviska. Dostává tedy eh, slovo. Prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Strukturální fondy a e, především Zemědělský eh, fond pro rozvoj venkova, to jsou zásadní mechanismy pro to, abychom mohli splnit eh, cíle strategie Evropa 2020 a také to důležité, abychom věděli, eh, jaké jsou skutečné tyto investice do ekonomiky, protože teď Evropa začí, zažívá těžké ekonomické i politické časy. V tomto dnešním stanovisku, to je v podstatě první rozprava, tak já se snažím zdůraznit chránit programy eh, Evropského zemědělského fondu, Fondu pro rozvoj venkova, což je hlavní nástroj financování, který podporuje rozvoj venkova v řadě členských států. Nový Evropský eh, fond rozvoje venkova, eh, který Eh, vychází z předchozího programového období, tak eh, zažil určité zjednodušení ve srovnání s tím, co jsme měli minule. Zavádí se větší flexibilita, tak abychom mohli efektivně reagovat na konkrétní potřeby daných území. A zároveň se podařilo zvýšit i počet strategických cílů, proto abychom mohli zrealizovat tři základní cíle. Inovace, životní prostředí a přizpůsobení se klimatickým změnám. Nicméně některé členské státy, respektive regiony, nemohly eh, plně využít tuto zvýšenou flexibilitu, kterou eh, nabízí tento eh, fond rozvoje venkova, poněvadž mm, mm, mm, zde se eh, eh, zkomplikovaly ty eh, různé podmínky, podmínky kontrolní a je třeba tedy, abychom z toho vyvodili určité závěry, jaké byly pozitivní i negativní stránky, tak aby do budoucna k podobným skluzům nedocházelo. Zároveň je třeba si uvědomit, do jaké míry členské státy použili kapacitu, kterou nabízí eh, tento eh, fond a eh, jak vlastně byli schopni vůbec využít i tuto flexibilitu společné zemědělské politiky. Zdroje, které byly využity do posud nominální hodnotě ve srovnání s obdobím 2007 až 2014 byly zvýšené, ale zkonstatovali jsme, že Mm, došlo sice k nárůstu i přes eh, tu složitost. Mm, když jsem připravila stanovisko, tak jsem si uvědomila, že realizace eh, cílů, které stanoví ty partnerské smlouvy a operační programy, tak eh, ty cíle lze plnit pouze, pokud se do toho zapojí různé lokální struktury, akční struktury a další orgány a organizace, které působí v terénu. A to je zásadní potom pro úspěch v regionech. Je třeba, aby tedy tyto fondy byly zpravovány efektivně za jejich pomoc. Děkuji a budu se těšit na vaše poznámky a náměty. Bardzo dziękuję. Já mnohokrát děkuji. Paní poslankyně, a Teď eh, vyjádření poslanců. Takže pan Lazon. Máte slovo. Oui, merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo. Pokud jde o tyto fondy, Zemědělský fond a Fond rozvoje venkova, ano, eh, toto sdělení Eh, eh, hovoří o tom, že je třeba tedy upřednostňovat eh, určité investice na úkor jiných států, tak aby ty méně rozvinuté státy mohly dohnat své spoždění. Takže v podstatě zde se vědomě zavádí konkurence mezi členskými státy. Zde i v to období na rok 2000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 Ano, já jsem říkal, že je to tedy konkurence mezi členské státy, kterou zde organizujeme. Tabulka 1, investice na období 2014-16, to je jasně o tom hovoří. A vy tedy dáváte přednost východním státům, tak jak se to již dělalo předtím, a tím se ohrožují zemědělci eh, zemí západních, jako Francie, z Francie například. A zde i Eh, zde eh, se ještě eh, pravidelně převádí mm, prostředky na migrační politiku, na migranty v Německu a podobně. Takže vy tady vlastně organizujete konkurenci mezi zahraničními uprchlíky a evropskými nezaměstnanými a což v podstatě jenom nahrává těm, kteří chtějí snižovat platy a mzdy a, a závěrem bych chtěl upřesnit jednu věc to, co vy říkáte období po krizi, no to by mě zajímalo. To si promluvte s francouzskými zemědělci, já s nimi pravidelně hovořím. A je třeba, abyste se eh, mm, mm, velice eh, rychle potom připravila eh, a naučila se rychle běžet, až s nimi budete mluvit, abyste mohla učíkat. Možná rodníci budou tak grožní, že bychom museli učíkat. Možná, že ti zemědělci nebudou takový děsiví, abychom museli utíkat. Teď paní poslankyně Aguilera. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěla bych chtěla poděkovat paní Dančile za tuto eh, zprávu, která je velice dobrá. A zde mám určité náměty. Je třeba eh, si uvědomit, eh, jaký je názor, název, to znamená investovat do zaměstnanosti a růstu. Takže to bych chtěla zde bych chtěla eh, se zaměřit na bod 2, kde zpravodajka hovoří o investičním inve, eh, fondu, což je základní nástroj, ale adicionalita fondu, to je zásadní. Adicionalita, ta je důležitá právě pro rozvoj, pro růst a pro tvorbu pracovních míst na venkově. Adicionalita. A někdy Mm, připomeň, my všichni si pamatujeme, když jsme zahájili tu diskuzi o Junckerově plánu, jak se z zemědělské oblasti a venkov vylučoval z tohoto eh, programu a my jsme chtěli, aby tam eh, venkov byl doplněn, takže adicionalita fondu je relevantní eh, poznámka. A druhá otázka, mm, která se týká rozvoje venkova a zemědělství. Je třeba si uvědomit, jak je to důležité i pro růst a zaměstnanost a e, je třeba si uvědomit, že především by se tyto plány měly zaměřit na mladé lidi a ženy. Mladí lidé a ženy na venkově. Bez nich nelze nastartovat růst a zaměstnanost. A takže to jsou dvě otázky, které chci, abyste si poznamenala. A určitě i e, potom k tomu předložím pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, pan Andrew. Oui, merci. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, eh, kolegyně Dančile za tuto zprávu a ona je velice eh, jaksi eh, eh, jasnost živá. ona zde hovoří o efektivitě čerpání těchto fondů a je třeba, aby to bylo efektivní, aby se do toho zapojili lokální orgány, organizace, ona zde, a to je všechno, jde jaksi ve jménu subsidiarity. Je třeba, abychom se přiblížili těm provozovatelům, těm lidem z terénu, ano, a mm, protože eh, potom to bude mít skutečný efektiv, efekt na eh, dopad na zaměstnanost a růst. A potom eh, finanční objem. Ano, mm, pokud je zde nějaký okamžik, kdy bychom měli skutečně mm, vynaložit podstatné velké prostředky z rozpočtu z roku 2017 a intervenovat eh, v této oblasti růstu zaměstnanosti, tak to je právě v tomto okamžiku. Takže mm, tedy jde o to, jak použít to fondy v oblasti eh, mm, společné zemědělské politiky, ale je třeba, aby tato politika byla legitimní v očích evropských občanů je, jsou zde obrovské potřeby, pokud chceme e, směřovat ke konvergenci, což je naše zásada, ale na druhé straně musíme zjednodušovat tak, aby zde tyto strukturální fondy bylo mm, možné snadno čerpat. A pokud chceme zachovat, eh, aby i mm, ty problematické venkovské oblasti přežily, tak je třeba, abychom mm, byli schopni eh, lépe Eh, odhadovat budoucnost. A to nás také vede k další úvaze eh, ohledně eh, budoucím programování této politiky je třeba, aby tyto fondy tedy byly čerpány, strukturální fondy byly čerpány efektivně. Děkuji, v té Děkuji a teď dám slovo panu poslanci předsedovi Balkancerovi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Především mi dovolte, eh, abych eh, poděkoval paní Dančile za vynikající práci, kterou odvedla. Hovoříme tady o velice důležitém tématu a máme na mysli krizi, eh, která postihla Evropskou unii a konkrétně zemědělství. Z těchto důvodů je důležité, aby strukturální fondy Evropské unie byly využívány co nejlepším možným způsobem, aby se maximálně umožnilo dosažení eh, cílů strategie Evropa 2020. Dosáhli jsme velkých pokroků z hlediska přizpůsobení se klimatickým změnám, eh, z hlediska odborné přípravy, ale ještě ne, pokud jde o odstraňování chudoby a zajišťování pracovních míst. Jistě boj proti klimatickým změnám je velice důležitý, tady není žádná pochybnost, ale současně by také měl tento boj podpořit i e, venkovskou ekonomiku. Je důležité pokračovat v práci e, na dosažení cílů e, konkurenceschopnosti podniků ve venkovském prostředí. Druhý pilíř společné zemědělské politiky se tady vlastně časem přeměnil eh, v využívání prostředků pro eh, překonávání nejrůznějších přírodních katastrof a několik nástroj pro lepší konkurenceschopnost. Ve druhém a prvním pilíři eh, jsou fondy, které nestačí na naplnění všech cílů venkovského rozvoje. Myslím proto, že by bylo dobré eh, nasměrovat tyto investice správným způsobem. Můžeme to vlastně považovat za jakýsi věčný problém financování ve společné zemědělské politice. Já souhlasím s předkladatelkou návrhu, že je tady zapotřebí řešit otázku nadměrné regulace v rámci společné zemědělské politiky, ale nezdílím úplně její spokojenost, když hovoří o naprosté transparentnosti všech fondů v prvním a druhém pilíři. A myslím, že je zapotřebí hovořit eh, o tom, jak eh, důležité je eh, bojovat proti chudobě v oblasti venkovských regionů. Tady prostřednictvím malých a středních podniků, prostřednictvím inovací, nových technologií, vzdělávání by bylo možné dosáhnout situace, kdyby tyto venkovské regiony mohly překonat problémy chudoby. Dále je také třeba zlepšit eh, situaci eh, v rozvoji venkovských eh, oblastí na začátku každého období financování, protože to je velice problematická situace. Každé opatření, které řeší tyto situace, je opravdu vítáno. Můžeme zdůraznit, že je také důležité Eh, zdůraznit, eh, jaké jsou zde možnosti financování pro potravinářsko-zemědělský sektor z hlediska evropských eh, investic, a to v souvislosti s novým investičním fondem. Děkuji. Děkuji, paní pošle, pan posel Jar. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe äh, drei Anmerkungen zu machen. Erstmal vielen Dank an die Berichterstatterin für den Bericht und äh, vielleicht äh, haben wir noch äh, quasi noch Platz, um reinzuformulieren. Děkuji zpravodaji za tuto zprávu nebo zpravodajce za tuto zprávu. A asi by bylo dobré dodat ještě jednu věc. Podle mého názoru je důležité, aby programy pro venkovské prostředí eh, fungovaly v náležitém prostředí. Pokud jde o zemědělství, a pokud jde o nás, musíme se vyjádřit eh, k otázce organizování venkovského prostředí. My jsme určitě eh, tím správným fórem, tím nejsprávnějším fórem v tomto parlamentu. Právě výbor pro zemědělství se k tomu musí vyjádřit. A já říkám, nejde o to omezit se pouze a čistě na zemědělství. Jde o to soustředit se také na otázky rozvoje venkovského prostředí. Chceme-li mít v náležitý program, potřebujeme e, aktéry v terénu, na místní úrovni, kteří musí mít prostředky i prostor k tomu, aby mohli e, konat. Pak je tady bod 8, který také hovoří o e, této otázce nadměrné implementace. Je třeba se již rozhodnout e, a postupovat proti té nadměrné regulaci, která zde existuje. Říká se nám, že jsou tady deficity, absorpční deficity, které jsou způsobeny tím, že je tady nadměrná byrokracie. No, o tom by asi také bylo třeba diskutovat eh, s výborem pro kontrolu rozpočtu. Jistě je třeba kontrolovat, je třeba dohlížet na to, aby nedocházelo k podvodům či korupci, ale možná je to teď eh, trošku opravdu příliš silné. Musíme brát v úvahu zemědělce na jedné straně kteří eh, jsou zvyklí každoročně eh, zápasit s nařízeními či směrnicemi, ale jsou tady i jiní eh, aktéři, například různé místní podniky, které se musí renovovat a myslí, zdá se, že nemají tyto zkušenosti s zvládáním regulace. Jsou tady pak další lidé, kteří požádali o financování, dostali, ale pak je museli vrátit, protože nedokázali respektovat všechny eh, existující podmínky. A to je právě ten problém spojený s nadměrnou regulací. Dále eh, také eh, místní či regionální orgány nejsou vždy schopny implementovat všechna eh, nařízení a směrnice. Možná, že by bylo zapotřebí posílit eh, ten odstavec 8 a říci, že pokud se nám nepodaří odbyrokratizovat tuto oblast, pak se nám nepodaří věci změnit a eh, orientovat je tím směrem, kterým si přejeme. Je třeba, aby programy byly transparentní, alespoň pro ty zainteresované osoby, protože jinak to bude kontraproduktivní, bude to plítvání zdroji. A to s příliš velkou administrativní zátěží. Já vím, Eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu sleduje eh, různé věci a mm, vznáší další a další kontroly, ale já říkám, je třeba, aby to bylo jasnější. Eh, ano, je třeba zabránit korupci či podvodům, ale přitom je také zapotřebí trošku pružnosti, aby nedocházelo k poškození celého programu. Je třeba být tady reálný a to je právě v bodě 8. Jinak se nám věci nepodaří, i když budeme mít ten sebe dokonalejší program. Musíme také jasně vidět, že tady existují někteří drobní aktéři, když eh, máte podnik eh, s obratem 4 miliony, tak ten má možnosti, jak věci zorganizovat, jak zmobilizovat eh, i právní poradenství a podobně. Ale o takových aktérech nehovořím. Já hovořím o těch malých, drobných aktérech, kteří také musí porozumět tomu, co je v programu, aby mohli použít a využít finančních prostředků, aby se nestávalo, že nakonec bude muset takový drobný aktér peníze vracet, protože nesplnil všechny podmínky. Tady věci musíme zlepšit. Děkuji, pane Járe, za vyjádření tohoto názoru. Zbývá nám ještě docela dost času, protože hlasování proběhlo eh, velice rychle. Nechci tedy omezovat eh, řečnickou dobu, ale prosím přeci jen eh, myslete trošku na ní. Paní Šrajer. Děkuji. Vyslechla jsem právě našeho kolegu pana Jára. A nechci samozřejmě opakovat to, co už zaznělo z jeho úst, ale chci říci toto. Pokud jsem správně eh, poslouchala pana Van Nistelroje, mezi lety 2018 a 2020 eh, to, co tady zaznělo ze strany pana Jára, ukazuje, že velké podniky mají experty eh, na získávání dotací a získávají také hodně eh, peněz, zatímco jsou tady velmi malí aktéři, malé statky třeba v Německu, které nevědí přesně, jak věci formul, fungují a nedokáží získat tyto peníze. Eh, ve výboru pro zemědělství zdůrazňujeme, že e, tady není otázka pouze Junckerova plánu. Hovoříme také o dalších e, otázkách, dalších programech, o změnách v programech e, v oblasti inovace. Co ti lidé, kteří s tím počítají do budoucna a jak jim můžu zaručit, že tam budou peníze? To bude rok 2018. Musíme vědět, jak dál. Musíme eh, zůstat jako Evropa důvěryhodní. Děkuji. Pan posl Takula. Pan Takula. Kiitoksia, puheenjohtaja. Děkuji, pane eh, předsedo. Stálo by se, že to je téma ke kterému eh, hodně poslanců má co říci. A eh, tady jsme právě proto, abychom se vyjadřovali, pracovali na zprávách, ale často příprava dokumentů trvá dlouho a eh, pak se zapomene na to, o co hlavně by mělo jít. A zde bych chtěl poděkovat paní Dančile za skupinu ALDE, protože její zpráva je velice vyvážená a je koherentní a jde k věci. Především je důležité zjednodušit zemědělskou politiku i s tím spojené fondy, odlehčit od administrativy a byrokracie, zavést větší pružnost. A možná bychom měli více proto zdůraznit i roli inovací, technologických změn, mm, které i rychle pronikají do zemědělství. To je důležité pro konkurenceschopnost a udržitelnost zemědělství v Evropě. Komise, myslím, by měla Eh, se zachovat proaktivněji a především by měla eh, farmářům sdělovat, jaké možnosti mají. A já tedy děkuji paní Dančile za to, že i její zpráva je v tomto vyvážena. Já předložím pár pozměňovacích návrhů, ale nebudou tak podstatné. Děkuji. So Agnew. Není pan poslanec Agniu. Uh, Děkuji, pane předsedo. My zde hovoříme o tom, jak se komplikují ty kontroly, rozpočtové kontroly a e, mě zaujalo, co řekl pan Jár. Ano, on hovořil o tom dlouze, ale on jako německý poslance a pokud německý eh, eh, zemědělec bojuje, e, s tímto bojuje a víme, že tedy Německo je takovým motorem eh, Eh, Evropské unie, tak pokud má i německý zemědělec problém, tak to je skutečně problém. My jsme byli překvapeni hlasováním o Brexitu a kolik zemědělců hlasoval proto, že chtějí odejít z EU. A jeden z důvodů eh, je, eh, takže kdybyste mohl tam tady se utěšit, to je takové velice Eh, kdo, kdo eh, umlčí, pane, pane Dese, děkuji. My, já jsem tady hovořil o Brexitu v Británii, ano, a, a zase to začalo. No, děkuju, tak se uklidněte. Eh, kdy řada farmářů chtěla odejít z EU, proč? Protože je pro ně velice složité vůbec nějak se prokousat tou byrokracií a tím papírováním, aby mohli dostat peníze z pilíře 2. A Mm, jsou si vědomi toho, že se e, změnily ty, e, ten poměr financování, že přišli, se, přišli o peníze z pilíře 2, kde mohli si, na ně, s, e, si o ně požádat snáze a teď je žádaj, mají žádat především z pilíře 2. A co britský daňový poplatník? No tento financuje dvakrát tolik, než dostávají farmáři z tohoto programu, no tak Eh, také hm, daňový poplatník z Británie chce, aby eh, se vše se řádně kontrolovalo pak. To chápu. Ale hm, kde ty peníze asi skončí nakonec, eh, když brčtí farmáři si na něž nesáhnou, nemohou požádat. A já si myslím, že jedna z příležitostí je hm, dostat peníze z pilíře 1 do pilíře 2 a použít pilíře 2 proč? Aby se tím eh, dalo ubytování migrantů, kteří teď jsou v Německu a v jiných zemích. No tady bych chtěl apelovat na další poslance a eh, mm, komisi, no tak to se přece nemůže stát. Já když jsem se před pár týdny setkal s komisařem, tak on neodmítl, nezamítl tuto myšlenku. Ano, a takže, no prosím, já bych chtěl Eh, eh, na vás apelovat, abyste se vyjádřili k tomu, eh, co si myslíte o tom, že jak by se měly využít peníze z pilíře 2 a zda by se měly použít na toto. Děkuji. Děkuji za bardzo ciekawe. Děkuji vám za velice zajímavé vyjádření. Já bych si dovolil k tomu poznámku. Členství eh, v Unii eh, neznamená jenom platit do rozpočtu a brát rozpočtu. ale také prospěch ze společného trhu a často země, které eh, více platí, mají lepší infrastrukturu. Finanční jsou více rozvinuté, více využívají tento společný trh. Takže to jsou tak trochu spojené nádoby. A podle některých hodnocení ten eh, přebytek eh, vkladu nad eh, výběry se opravdu vyplatí. Možná by bylo dobré to analyzovat podrobněji. Já myslím, že už před několika lety něco takového bylo a ukazovalo to, jakých výsledku, jak, jaké přínosy jsou ze členství v Unii. A situace samozřejmě taková je, že ti, kteří se rozvinou, už v určité fázi přestanou mít eh, prospěch z eh, těch eh, prostředků. Já bych za svoji zemi byl rád, abychom co nejdříve přestali čerpat unijní pomoc, abychom už byli na takové úrovni, kdy se nekvalifikujeme na ty pro ty prostředky, protože jde o právě o vyrovnání úroveň, uh, úrovně rozvoje. Omlouvám se za tu připomínku, ale uh, jsem tady dobrý úmysl. Teď pan poslanec Ropé. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pranešėjai, iš tikrųjų manau, kad tai yra vienas... Viena... Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že toto téma je jedno z nejdůležitějších. Tady jsme narazili na problém, který si zaslouží uh, Eh, efektivní, rychlou diskuzi. Samozřejmě musíme eh, eh, řádně využívat to, co je dáno k dispozici. Máme s tím zkušenosti. Já jsem byl starostou v jedné obce do roku 2013 až a vím, jak prochází ty fondy, k jakým transferům dochází. A tyto strukturální fondy v Litvě ty nebylo možné čerpat na tvorbu pracovních míst. Především na infrastrukturu se čerpaly a podniky museli respektovat tato rozhodnutí, takže ty výsledky byly dost chabé. A já myslím, že je třeba vyvodit ponaučení z předchozího období a je třeba nyní začít pomáhat podnikům Myslím si, že pokud chceme, aby existovalo v Evropě méně rozdílů mezi státy, regiony, aby, eh, aby eh, zde nebyly země, které jsou zaostalé vůči ostatním, a pokud chceme, aby mm, eh, aby rodiny nemusely se rozdělovat, aby nemusely aby nemusel jeden z partnerů jezdit pracovat do zahraničí, tak eh, já myslím, že teď je třeba přijít s konkrétními opatřeními eh, v zemědělství. Eh, já myslím, že v Litvě již jsme začali a první výsledky jsou viditelné ale nová pracovní místa nesmí zabít ta stará pracovní místa, která byla vytvořena předtím. Je třeba vytvářet nová pracovní místa, ale je třeba zachovat i ta stará pracovní místa, aby i mm, tato pracovní místa, tyto kvalifikace se mohly rozvíjet a přinášet perspektivu lidem. Lidé musí mít možnost vydělávat eh, důstojnou mzdu, také je eh, nadešla chvíle, abychom se eh, zaměřili na tím, jak zachovat ta pracovní místa do budoucna, nejenom je vytvářet, ale také je třeba je kultivovat, zachovávat do budoucna. Takže nad tím bychom také se měli zamyslet. Děkuji. Děkuji, paní posel San. Děkuji, teď paní Sanora. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodajce za tuto práci, ale než mm, budeme pokračovat v rozpravě, která je zajímavá, tedy o tom, jak zmaximalizovat čerpání fondů, já souhlasím, že ano, to je důležité téma a také je třeba i využít veškeré možnosti. Ale já bych chtěla především zde ve výboru říci, že jeden z prvních bodů, který bychom se měli zabývat v diskuzi, je, že eh, že, že eh, pod určitou úroveň nemůže eh, komise využívat eh, ty investiční fondy jako vydírání vůči některým státům. Například před měsícem jsme viděli, že komise vyhrožovala Portugalsku a Španělsku, že pozastaví investiční a strukturální fondy, pokud nebudou plnit cíle, které se týkají škrtu v rozpočtu. Takže bez toho, aniž by komise vůbec vzala do úvahy krizi, kterou zažíváme u nás, eh, tedy naši lidé, kterou zažívají, jaký to má dopad na zaměstnanost, jaký to má dopad na venkov a jak se, jak roste sociální vyloučení a chudoba. Takže proto bych chtěla zde vyslat takový apel ve výboru, proto abychom uh, měli tu odvahu a řekli Evropské komisi, aby si s tím nepohrávala, aby nevydírala, aby nevydírala eh, evropské národy. Děkuji. Děkuji, plně souhlasím. Pan Flanagan. Um, thank you very much. Um, just a... Děkuji, jenom takový bod když pan předseda reagoval na, na poslance Egnu, když hovořil o výhodách společného trhu. Mně se líbí ta koncepce společného trhu a má spoustu výhod, ale ne, ne, nelze Eh, tedy to eh, nelze tedy toto zneužívat, třeba zbavovat eh, určitou zemi hlasovacích práv a my jsme několikrát hlasovali proti Lisabonu a proti Nice, protože to lidé nechtěli a v podstatě to je třeba, abyste si vyslechli, co lidé chtějí. Já doufám, že to již nebude se opakovat. Investice do růstu a zaměstnanosti zásadní je, abychom s tím něco udělali. Mm, já znám oblasti, tady oblast, kde třeba já žiju, tak tam skutečně eh, je ta, mm, eh, ta eh, příroda v podstatě ta lidi neuživí, protože ty peníze, které by měly jít do venkova, tak nakonec skončí v rukách velkoskatkářů a těch, kteří Eh, ve svém volnu si mohou lítat svými tryskáči a eh, v podstatě eh, tyto peníze jim nejdou a my 80% prostředků ze Eh, z zemědělské politiky jde pouze 20% těch nejbohatších statkářů. A, a co produkují? Hm, ano, řekněte, no, oni produkují eh, pro nás potraviny, ne, jenom produkují 30%. Takže pokud chceme, eh, aby ty peníze byly efektivní, tak nesmíme investovat do těchto lidí, kteří jsou bohatí, mají tryskáče a kdy, a kdy všechny ostatní hodíme vlastně přes palubu, takže my to víme z těch diskusí, které s nimi vedeme. Co je důležité? Mm, ten bod, který se týká gold plating, to je důležitý bod. V této fázi já jsem slyšel o mm, gold plating a slyšel jsem o tom, jak pan Hogan chce a a chce se zaměřit především na pilíř 1. No mě to nepřekvapuje, protože přátelé komise ti nejvíce profitují z pilíře 1. Podívejte se do historie, kdo z toho těžil. Pokud chcete něco zjednodušit, tak zjednodušte pilíř 2, protože ten je tak komplikovaný teď a já nevím, jak vůbec někdo může eh, eh, tím procesem projít a ještě eh, pracovat na poli a mm, takže tady se hovoří o hospodaření, o farmářství, ale přece tady se to týká dalších oblastí, jako životního prostředí také. A já myslím, že to je ten nejlepší pilíř, aby to vyřešil, ale musíme Eh, získat eh, podporu, podporu lidí i eh, z zemědělství i jiných, i, jiných nejenom farmářů, protože často oni nevědí vůbec, že ty peníze nakonec neskončí u zemědělců, ale jinde a ten, kdo vlastní ten tryskáč a, e, tak, e, a e, čerpá peníze, které mají jít farmářům, no tak ty, to vězte, že to jsou peníze, které ne, se farmářům nedostanou. Ten farmář, ten tedy sotva přežívá jen dvakrát denně a nedostává peníze, takže je třeba zajistit, že ty peníze se dostanou do rukou lidí, kteří je mají dostat a ne do rukou těch bohatých. Děkuji. Eh, vaše eh, konstatování a otázky jsou velice důležité v kontextu eh, budoucí debaty o společné změnské politice po roce 2020. Bude třeba žádat odpovědi na tyto otázky. A teď pan poslanec Ferán. Merci. Děkuji. Evropský model otců zakladatelů se opíral o soběstačnost Evropy v oblasti potravin. To už samozřejmě je dávno za námi. Eh, peníze, eh, které v roce 2014 a 2020 v rámci společné zemědělské politiky mají jít na obnovu eh, venkovského prostředí, neumožňují obnovu venkova. Je to hodně daleko od toho, co bylo prezentováno ve zprávě. Nic eh, nemůže nahradit již ztracené mm, mm, statky. Nic eh, nemůže nahradit ty služby subdodavatelů eh, či obchodu. Nedostatečná perspektiva pro jednotlivé plodiny vlastně přeměňuje venkovské oblasti na oblasti pauperizace, stárnutí, exodu. Teď se hovoří dokonce o eh, migrantech, jako kdybychom snad mohli zalidnit tyto eh, vylidňující se oblasti právě přistěhovalci. Eh, stále se vlastně obchází vedoucí představitelé. Ukazuje se i ve Francii, že je stále více a více klientelismu mezi regionálními představiteli a některými zemědělskými představiteli, což je rozhodně přímém rozporu s tím, co si přejeme. E, obcházení státu, jistě. To e, znamená vlastně tady určité nerovné rozdělování pomoci na národní úrovni. E, pane předsedo, tato zpráva je vlastně slepou uličkou v této době krize. Nehovoří o tom nejdůležitějším, o tom fatálním pro evropské zemědělství, což je liberalizace trhu. Děkuji. ale my na ten temat dużo mówimy. My o tomto tématu eh, často mluvíme na zasedání našeho výboru. Teď pan poslanec Buda. mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Děkuji, mulțumesc, doamne raportor. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, zpravodajce za její vystoupení, ale mám několik bodů, které chci říci předtím, než se pustím do samotného tématu, eh, což je venkovský prostor. Stále více a více v poslední době se klade důraz na protiklad či rozpor mezi východními a západními zeměmi, tedy alespoň někteří kolegové toto stále zdůrazňují. Já myslím, že musíme být korektní, když hovoříme o financování východních zemí a budu hovořit o své zemi, o Rumunsku. Mohu vám říci, že v Rumunsku 92 investovaného kapitálu je zahraniční kapitál. Pouze 8 investic eh, probíhá s místními penězmi. 92 eh, přichází ze západu, ať už je to jakákoliv oblast. Například eh, ve automobilovém průmyslu vyrábíme traktory na vývoz, nikoli pro místní potřeby, ale na vývoz. A e, podobně to platí i pro další oblasti. Myslíte si, že je špatné investovat na východě Evropy? Já myslím, že ne, protože každé investované euro na východě Evropy vytváří nejméně dvě eura pro tu zemi, která tam investovala je třeba hovořit i o tom zisku, nikoli pouze o investicích, ale o zisku, které tyto investice přinášejí. E, pokud jde nyní o venkovské oblasti. Ano, jistě, všichni chceme konsolidovat venkovské oblasti, zatraktivnit je tak či onak a zabránit vylidnění těchto oblastí. Viděl jsem to i ve Francii, když jsem tam cestoval. Je to velký problém vylidňování venkovských oblastí a je třeba použít všechny prostředky pro boj proti tomuto jevu. Viděli jsme kombinované využití všech fondů eh, na konsolidaci eh, počínaje infrastrukturou, zdravotnictví, školství, internetu, vytváření pracovních míst jak tady již zaznělo, musíme se postarat o to, aby vznikla pracovní místa byla trvalá, aby vytvářely budoucnost pro lidi, kteří žijí v těchto oblastech. A na závěr ještě dvě poznámky. Jedna se týká přílišné byrokracie. Setkal jsem se s rumunskými starosty a ti mi řekli, že 49 tisíc právních předpisů eh, musí využívat ve své práci. Ano, měli bychom se zamyslet, co udělat pro to, abychom snížili byrokracii a abychom využili místního potenciálu každého venkovského regionu. Je třeba eh, tento, eh, tyto oblasti opravdu valorizovat. Děkuji, prosím, pan Des. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se eh, hlásil na základě některých příspěvků, ale myslím si, že ta situace je opravdu eh, hodně rozlišná. Každopádně eh, kolegyně Dančele bych poděkoval za zpracování této zprávy. Přišla s dobrými návrhy. Já jsem mě mm, bylo deset let, když byly podepsány římské smlouvy a zažil jsem celý ten vývoj. Německo bylo přítomné od začátku a já jsem byl z nejchudší oblasti Německa. A přesto a, a, kolikrát u nás e, vítězili národní socialisté, protože u nás e, no opravdu máme špatnou půdu a přesto teď jsme ve špičce. E, u nás je e, v okrese 1,7% e, nezaměstnanost, druhá nejnižší v Německu. A musím říci, že Evropská unie se svými programy, které tam za tu dlouhou dobu proběhlo, obrovsky přispěla k tomu, aby taková zaostalá oblast se mohla dále rozvíjet. A já si myslím, že je na členských státech, aby eh, programy nabízené z Bruselu byly prosazeny dobře na místě. A tady je také důležité, jaké programy se eh, realizují. Eh, když v současné době na venkově se budují průmyslové zóny, kde se mohou mm, Eh, usazovat firmy malé a tak dále, eh, a není tam rychlý internet, tak tam nikdo nepůjde a je tedy třeba investovat do infrastruktury, aby byl možný rozvoj. Já jsem tak trochu bezradný, eh, ale už jsem tady jenom 12 let, nepřetržitě hovoříme o zjednodušování, o odbourávání byrokracie a rok co rok je to horší. Já si říkám, co ještě můžeme udělat, aby mohli odklidit tuto byrokratickou Eh, spletitost, eh, neustále nové předpisy a eh, měli bychom vytvořit nějaký zvláštní výbor, možná už nevím, aby konečně ty programy byly nastaveny tak, aby žádné i malé podniky, řemeslníci, malé podniky, tedy střední podniky, mohli něco takového využívat. My jsme se o tom zrovna tady s kolegou bavili. Máme eh, eh, přičinlivou eh, zprávu, ale také velmi důslednou, která rozhoduje o tom, které projekty se můžou kde realizovat. A já musím říct, že u nás v naší spolkové zemi Bavorsku ty peníze z druhého pilíře nestačí. Všechny se využijí a ten rozpočet je třeba navýšit, protože ty peníze prostě nestačí. Takže ty programy lze realizovat. Možná, že bychom si měli navzájem eh, vyměňovat zkušenosti, aby eh, ty programy v Evropě bylo možné prosazovat po celé Evropě. A také musím poukázat na to, že musíme nabízet eh, jazyk pro mladé lidi. Já jsem slyšel, že u nás je přes 500 neobsazených učitelských míst, ale podívejte se, někde je obrovská nezaměstnanost. Když mě bylo 17-18, eh, spousta eh, Španělů, Italů a Portugalců u nás pracovala. A teď mám ten dojem, že mladí lidé už nejsou tak eh, flexibilní, aby šli tam, kde se můžou vyučit nějakém povolání. Byli flexibilnější možná před 50 lety, o tom bychom se měli bavit. My potřebujeme eh, obsadit 500 pracovních eh, míst eh, výučních, kde se člověk může naučit novému povolání. Já si myslím, že je opravdu důležité, abychom byli flexibilnější. Děkuji tedy paní zpravodajce a doufám, že společně s toho vytvoříme dobrou zprávu. Děkuji. Paní poslankyně Petr. Hvala vám, lijepo, gospodine predsjedniče. Čestitam. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, komentovat eh, zprávu naší kolegyně. Ano, chci říci, že zpráva by se měla ještě dále posílit eh, a doplnit to některé údaje, protože úloha zemědělců je velice důležitá. I z hlediska vytváření nových pracovních míst. Pan Jár ve svém vystoupení uvedl, že na jedno vytvořené místo v oblasti zemědělství se vytváří dalších sedm pracovních míst v jiných sektorech. Ale souhlasím i s dalšími kolegy, kteří uváděli, jak velice komplikované jsou postupy eh, a jak velice těžké je pro malé a střední podniky a malé drobné zemědělce získat eh, finanční prostředky. Opravdu bych si přála, abychom v této zprávě uvedli eh, konkrétně tento aspekt. Protože je nutné mít eh, co nejrychleji a nejúčinněji přístup k finančním prostředkům z evropských fondů. Bohužel jsou tady různé tendence. Loni asi 150 tisíc mladých lidí odejelo z Chorvatska, protože tam neviděli svou budoucnost. A současně se venkovské oblasti vyprazňují, vylidňují. Když se nám tato tendenci podaří změnit, pak lidé budou zůstávat eh, i na venkově. A je velice důležité mít na paměti, že právě venkov eh, uchovává tradice jednotlivých zemí. Ještě se hlásí paní poslankyně Kartenbach, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já eh, nechci protahovat tu debatu, ale vzhledem k tomu, že kola Gardes tady něco říkal, tak eh, to vyvolalo určitý eh, můj, můj reakci. Já jsem byla v kontrolním výboru a u nás v Rakousku, v naší spolkové zemi, jsem byla členkou v kontrolním výboru eh, účetního dvora a akorát mohu eh, doporučit, aby ty různé zprávy, jak ty, které dostáváme sem v souvislosti s eh, používáním prostředků evropských daňových poplatníků, tak ty zprávy z jednotlivých členských států, z jednotlivých kontrolních orgánů tam brali vážně. Protože neustále zjišťujeme, že ty zprávy účetních dvorů eh, nebo kontrolních orgánů eh, jsou tady, ale eh, málo se to potom promítá do práce zemědělského výboru, finančního výboru a tak dále. Často to zůstává ve členských státech. A potom nakonec neustále prožíváme ten problém sdělování prostředků evropských daních poplatníků. Tam v posledních letech ta důvěra ve smysluplné nasazení eh, a použití eh, evropských prostředků zmizela. Dnes lidé hovoří o zjednodušování byrokracie, ale to, co eh, se stalo v posledních letech, bylo také možné spojit s lepší a intenzivní kontrolou a u eh, výboru pro regionální záležitosti nebo rozvoj venkova hmm, se také můžeme upozornit na to, že jsou zde různé kontrolní orgány, které je třeba používat. To nejhorší by bylo, kdybychom prostě řekli, no je to tak komplikované, eh, dostat se k peněz, tak to zjednodušme a úplně zapomeňme na kontroly. Prostě ona už existuje eh, řada eh, různých návrhů a já si nemyslím, že potřebujeme nové eh, výbory nějaké. Prostě měli bychom mm, zacházet s doporučeními poznatky a daty, která teď máme a to cíleněji. Ještě paní poslankyně Neušer. Já mám jenom takovou stručnou poznámku. E, lituji někdy, že si někteří myslí, že politika zemědělská je politika přerozdělování peněz. Že se tady pořád hovoříme, e, bavíme o tom, e, jak přerozdělovat peníze. Já si myslím, že zemědělská politika je mnohem více. Samozřejmě nasazení prostředků je třeba dobře promýšlet, ale legislativa, která se je kolem toho, nesouvisí s přidělávání, eh, přidělování prostředků eh, se příliš nestaví do centra pozornosti. Eh, často jsme vnímáni jako takové rozdělovací gremium a já si myslím, že zemědělská politika by měla vypadat úplně jinak. Děkuji. Nyní pan poslanec Hauslink. Já si myslím, že při této debatě musíme dávat pozor na to, abychom ty požadavky nenafoukli do eh, nějakého nezměrného rozměru. Eh, druhý eh, pilíř je podfinancovaný a zaměřený úplně opačným směrem. Když tady máte program podpory investic, tak si musíte klást otázky, jestli jsme doposud smysluplně investovali. Když podporuji více stájí na více krav, tak tak eh, na druhou stranu musím dávat peníze, budu zase dávat peníze na eh, likvidaci mléka, takže se musím zamyslet nad těmi eh, cíly. Potom k Albertu Desovi. Bavorsko se rozvinulo nejenom díky penězům z druhého pilíře, byly tam i jiné programy, to je třeba mít na paměti. Ale o to důležitější je, abychom dnes ty programy samozřejmě také používali z druhého pilíře na vytváření pracovních míst. Já tady eh, slyším krajní pravici eh, a její otázku eh, migrace. Samozřejmě je třeba integrovat uprchlíky na venkově, kde jinde, právě tam, kde se vytvářejí pracovní místa. Tam musí uprchlíci dostat perspektivu do budoucna. A to, že se tady dělá Eh, vyvolávají nálady proti uprchlíkům, eh, to si myslím, že je naprosto absurdní v rámci této debaty. A potom ještě k Albertu Desovi. Eh, když ty programy z druhého pilíře jsou nedofinancované v Bavorsku a v řadě dalších regionů, tak je tady jenom možnost přesunout z prvního do druhého pilíře. A teď jsem zvědavý, jak CSU a CDU v Německu se k tomuhle postaví když jsou podfinancované, tak opravdu eh, se skutečně zamysleme nad přesunem eh, peněz do druhého pilíře. A myslím si, že potom eh, bude lepší, se dá dělat lepší politika, než jenom paušály v rámci prvního pilíře. Takže pan poslanec Des by asi rád zareagoval. Děkuji, já mám k tomu připomínku. Mm, my jsme nebrali eh, z prvního do druhého pilíře, ale eh, ve svobodném státu Bavorsko eh, se používají dodatečné rozpočtové prostředky. Čili tam se neber zemědělcům z jedné strany a nedává se na druhé straně. Tam se dali dodatečné prostředky k navýšení druhého pilíře. Mm, naštěstí máte odkud brát. A nyní představitel komise pan eh, von Bush, když Thank you very much, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zdůraznit, že eh, tato zpráva a toto sdělení, eh, tedy toto sdělení bylo dokončeno v prosinci, čili vlastně to schrnuje to, co bylo dojednáno mezi členskými státy v různých programech. A, a právě proto je zcela na místě, že parlament eh, vede další diskusy o tom, jak eh, by se naše politika měla dále vyvíjet eh, při využívání fondů. Bereme na vědomí názor zpravodajky, který vítáme, že jsou tady některé nové prvky, které by se měly lépe zohlednit, zejména otázka velmi malých aktérů. Myslím, že Eh, velmi dobré, že tady je akční skupina na toto téma. Velmi to vítáme a doufáme, že eh, to bude zohledněno. Další bod, eh, který si odnáším z této diskuse, je otázka zjednodušování politiky, zjednodušování postupů, aby vše bylo dostupnější, přístupnější, zvládnutelnější. Eh, ale přitom zachovat i kontrolu proti možným podvodům. Eh, komise vytvořila eh, skupinu na vysoké úrovni pro zjednodušení, která žádá, aby také příjemci dotací přispěli k tomu, co oni si o tom myslí, jak oni by viděli toto zjednodušení. A doufáme, že i tady bude, získáme některé podněty a že do budoucna bude možné lépe využívat tyto prostředky a zohlednit to v budoucnosti regionální politiky abychom se zbavili nadměrné byrokracie. Na druhé straně samozřejmě chceme zachovat určitou flexibilitu a také otevřenost pro nová pravidla i nové výzvy, také Eh, zajistit určité zjednodušení. To si myslím, že je velká výzva a ta před námi není stojí. Ještě jedna poznámka. jednoho poslance, že vydíráme členské státy. No, komise skutečně nevydírá členské státy, pouze aplikuje eh, nařízení, které bylo také schváleno zde v parlamentu. A to vůči všem 28 členským státům, eh, kde je třeba zajistit náležitou zprávu a řízení. Není tady žádné vydírání členských států, pouze uplatňování existujících předpisů. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A teď eh, bych paní poslankyni zpravodajce ještě dal slovo. Foarte mult pentru și Děkuji vám. Děkuji za všechny, za všechna vystoupení, za všechna upřesnění v rámci rozpravy. Myslím, že všichni e, můžete přinést velmi důležité zkušenosti, eh, které se mohou projevit v pozměňovacích návrzích a dále zlepšit tuto zprávu. A já doufám, že nakonec bude zpráva bohatší, kompletnější díky pozměňovacím návrhům, které předložíte které budou moci reagovat na eh, body, které mě doposud unikly. Děkuji vám předem a těším se na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. Dámy a pánové, pozměňovací návrhy do 2. září do 12 hodin a, a potom eh, dvě eh, věty jako připomínku venkov to není jenom zemědělství a tedy společná zemědělská politika. Druhý pilíř je doplněním určitou částí. Není to jediná součást zemědělské politiky. Venkov má právo čerpat prostředky z politiky soudržnosti. Když hovoříme o soudržnosti územní, tak to znamená, že venkov by měla by měl mít prospěch jak z politiky soudržnosti, tak z Sociální fondu a jako a výbor pro rozvoj a se máme zasazovat o to, aby e, na venkov šlo všechno a zemědělství je jenom jedna věc, která se týká venkova. Často více e, lidí je tam zaměstnáno i jinde než na zemědělství. Na to je třeba e, pamatovat, abychom nespojovali eh, venkov jenom se společnou zemědělskou politikou, protože to přináší pouze špatná řešení. Takže teď eh, končíme eh, zasedání výboru, přerušujeme a sejdeme se v 15 hodin. A, začneme tedy s zasedání koordinátorů. Jestli je možné tedy už v 11 hodin eh, tady v omezeném. Samozřejmě eh, je třeba potvrzení od jednotlivých politických frakcí, protože možná eh, někdo z koordinátorů přijde až v 11.15. Takže poradce politických frakcí poprosíme, aby potvrdili, jestli můžeme začít už v 11. Protože jsme plánovali to na 11.15. Teď máme technickou pauzu a, a potom se sejdeme v 15 hodin a v 11 koordinátoři. Děkuji.